Good morning, everyone. Dobré ráno, dámy a pánové. Začneme hlasovat a prvním je návrh eh, směrnice, kterou se mění směrnice o odpadech. Spravodajkou je paní Simona Bonafé. Nejprve zde máme pozměňovací návrh 366. Kdo je pro? Návrh 366. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 367. 366. And the result is... Here. Výsledek je následující. Paní předsedkyně, o kterém návrhu hlasujeme? 366, říká paní předsedkyně. Je to první návrh. Končím hlasování a výsledek je následující. Takže návrh je přijat. 367. 367. Paní předsedkyně, paní Stevens, Omluvte mne, paní předsedkyně. Zapomněla jsem si hlasovací kartu, ale právě mi ji přináší z jiného sálu. Takže já se chci zúčastnit hlasování. Má hlasovací, hlasovací karta za chviličku dorazí sem do sálu. Dobře, tak nám zatím ukažte, jak hlasujete a my vás za, budeme započítávat. Takže ještě... Děkuji, říká paní Stevens. Eh, takže 366, říká paní předsedkyně, hlasujeme. Paní Stevens je pro, končím hlasování. Schváleno. Nyní 367. Kdo je pro? proti. Zamítnuto. Kompromis 1a. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto, myslím, ale raději to ověříme, ten kompromis 1a. We can close. No, it's adopted. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1b. Kompromis 1b odpadá. Přejdeme tedy k kompromisu 50. Kdo je pro kompromis 50, proti schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro, proti zdržel se schváleno. Návrh 370, kdo je pro? Proti, zamítnuto. ITRE 33, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Návrh Nyní přejdeme ke kompromisu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 423. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 436, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 39, kdo je pro? Dobře, ověříme. Takže 436 elektronicky. Uh, Já si myslím, že skoro všichni byli proti. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto, vidíte. ITRE 39. Kdo je pro ITRE 39? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. ITRE 43. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 492. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Myslím si, že je to schváleno, ale ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 493 odpadá. Takže kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. ITRA 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 57 odpadá. Takže návrh 510, kdo je pro? Proti? Zdrželo se, schváleno. 511 je ten týž. Takže kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 514, kdo je pro? Proti? Zdržel se, Schváleno. 516 a 517 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 518. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 58. Chcete ověřit 518? Dobře. Takže ověřujeme 518. Můžete hlasovat. Končím hlasování a je to zamítnuto. 58. Kdo je pro 58? Proti. Zdržel se schváleno. 519. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Máme zde ústní pozměňovací návrh 532. Takže pokud nemáte námitky, budeme o něm hlasovat. Námitky nejsou, hlasujeme tedy eh, o tomto návrhu spolu s tím ústním návrhem 532. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. ITRE 50. ITRE 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 607. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 609. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 608. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací... Ne, kompromis 28. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 646. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 19. Něco jsme zapomněli. Aha, 6, 5, 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Nyní tedy kompromis 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7, 3, 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 827. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. This was a good compromise, colleagues. To je tedy dobrý kompromis, kolegové přejdeme na stranu 69. 460, návrh 460, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 459, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. ITRA 407, aha, to je identické. Takže 515, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 457, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, 457. Končím hlasování. A schváleno, omlouvám se. Omlouvám se. Dobře, že jste řekli, abychom to ověřili. Návrh 959, eh, kdo je pro, kdo je proti, je to zamítnuto. Ověříme? Takže ověříme. 959 ověřujeme. Dobře, končíme hlasování. Schváleno. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 30. Pro. Proti. Zdržel se schváleno. 106. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. A nyní kompromis 31. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 32, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 994, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 33, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 45, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 35, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 1009, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 1012. Chcete ověřit to 1009? Dobře, takže 1009 ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. 1012 kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 38. Eh, Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Kompromis 47. Kdo je pro? Ověříme. Dobře, takže 74 ověřujeme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Co jsem říkala předtím? Návrh 47. Kompromis 47. Kdo je pro? Prosím vás, zvedejte pořádně ty ruce. 47. Schváleno. Přijedeme k 10.54. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 10, 56 a 57 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 37, eh, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 39, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 42, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. ITRE 90 Dva odpadá. Kompromis 43. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Kompromis 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. Návrh 1171. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Ověříme. It's closed. Končím hlasování a výsledek je následující. Schváleno. 1173, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 1176. Kdo je pro? Kdo je pro? Prosím ještě jednou. Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1177. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1178. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1179. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 1180. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Můžeme to samozřejmě ověřit. Eh, takže 1180 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 1181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 1182. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 1183. Kdo je pro? A to odpadá. Omlouvám se. Nyní kompromis 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 48. Kdo je pro? proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 142 a 102 dohromady. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1235 a 1236 dohromady. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Já si myslím, že to bylo docela jasné tentokrát, ale ověřme to. 12.35 a 6. Kdo je pro? Bylo schváleno. Nyní 12.39 a 12.40 a 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12.42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12.43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12.43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12.44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále 1246 a 47 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. tresto 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 1249. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 1250. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. A končím hlasování. A je to zamítnuto. 12.44, kdo je pro? Schváleno. 104. Pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1258. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 53. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 54. Kompromis 54. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 79. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1284. Kdo je pro? 1284. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 1286. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 56. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1294. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 1295. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 1300 a 1301 společně, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 1302. Ano, 1302. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 171. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 172. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 71. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 174. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 175. Pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 57. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. část 2 návrhu 181, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 182, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 75, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRA 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 58, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 193, kdo je pro? Aha, já jsem tady přeskočila kompromis. Kompromis 78. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Nyní tedy 193. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 59. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Potom zde máme sérii identických návrhů 198, ITRE 6, 204, 228, 227. Takže hlasujeme o nich. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 199. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 215, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 60, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 61, kompromis 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 226, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 226 ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2, 3, návrh 230, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 62, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. ITRE 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 77, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 63, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 252, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 253, kdo je pro? Kdo je pro 253? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 76. Chcete to ověřit? No, to bylo těsně, ale bylo to schváleno. Dobře, ale tak to ověříme 3. Eh, schváleno. Kompromis 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. Takže 5 ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. 266. Kdo je pro 266? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 267. Pro? 267. Nyní přijdeme ke 273. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 275, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 276, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 81 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 279, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 282. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 283 odpadá. Takže 287. 287. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. ITRE 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nejsem si jistá, protože nezvedáte pořádně ruce. Ověříme to. ITRE 17. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 66, kdo je pro? Proti, zdržel se, Schváleno. ITRE 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 67. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Sam, schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále návrh 327. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 68, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 69, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 70, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 351, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32. Kdo je pro 32? Proti? Zdržel se. Schváleno. 352. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 358. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. 358. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Končím hlasování. Zcela jasně přijato. Kompromis 72. Pro, proti, zdržel se, Schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 364, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. ITRA 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. ITRA 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. ITRA 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. A nyní zde máme konečné hlasování o návrhu zprávy takto pozměněné a ověříme, budeme hlasovat elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. A zpráva, návrh zprávy byl takto schválen. Blahopřejeme. And now the final vote on the draft legislative. A ještě návrh legislativního usnesení. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Lidé nehlasují. Končím hlasování. Schváleno. Opět blahopřejeme paní zpravodajce a všem, kdo se podíleli na tomto velice důležitém dokumentu. Do we start with landfill or landfill? Okay. The one which is uh, the next one is landfill. No? Okay. Okay. Of course. So, dear colleagues, now the next. Uh... Vážení kolegové, dále tady máme bod Eh, které, který se zabývá odpadem a ukládáním odpadu na skládky. Pan Líze, mohla byste prosím vyčkat minutu, protože nebyli jsme připraveni na to, že to půjde tak rychle. Musíme eh, se připravit. Eh, další hlasovací seznamy si musíme připravit. Ano, budeme tady hovořit o ukládání odpadu na skládky. So Lisa, are you fine? Are you okay? Can we start? So prepare yourself to start on. Připravte se tedy, prosím, abychom mohli hlasovat o tomto bodu. Jak jsem již uvedla, zpravodajkou je paní Bonafé. Je to návrh směrnice eh, kterou se mění směrnice o skládkách odpadu a začneme pozměňovacím návrhem 85. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale můžeme to ověřit. Ověřujeme. Ověřujeme pozměňovací návrh 85. Končím hlasování. Schváleno. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 89, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 90, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Poslanecí návrh 91, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 115, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, 137, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme to. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se schváleno. 151, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnout. I tedy 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Um, 116 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 26, 26 padá. A, takže 26. Kdo je pro? 26 proti, zdrželi se schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 163 64 identické, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Eh, úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 32, pro, proti, zdrželi se schváleno 34, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jedním hlasem Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 33 a ITRE 1 padají, 35 padá, 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 42, poslanecí návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 43, e, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 49, kdo je pro, proti. Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme 49. Končím hlasování. Bylo to schváleno. ITRE 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 52. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 50. Padá. Takže ITRE 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 65. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITR 7 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. A nyní je to uzavřeno, to hlasování, a bylo to schváleno. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 72, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Ještě jednou, kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Někteří z vás nehlasovali zřetelně, takže to musíme ověřit. A hlasování je u konce, je to schváleno. ITRE 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. ITRE 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme, dobře. Ověříme ITRE. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 proti, pro, proti, zdrželi se zamítnout 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 81, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 82, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout ITRA 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 8, pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. tedy 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování o celém návrhu, tak jak byl pozměněn, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování a bylo to schváleno. Blahopřejeme. Nyní tady máme pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. A nyní budeme teprve hlasovat o legislativním usnesení elektronicky. Hlasovali všichni? Končíme hlasování schváleno a ještě jednou blahopřeji paní Bonafé. Okay, so we vote now on uh, the proposal for a directive on we. Again, Rapporteur Madame Bonafé. Um, we start with amendment... We. 39. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITRE 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, eh, o kompromis 1, Schváleno. 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 58 zamítnuto 59 a i 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 60 pro, proti, zdrželi se zamítnut, pardon, 16 Eh, ne, 60, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se schváleno, i teda 19, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. ITRE 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Intre 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 71 a ITRE 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 72 a ITRE 24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. bylo to zamítnuto, i tedy 25, kdo je pro, proti, e, zdrželi se zamítnuto, 74, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 76 a i tedy 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno.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 79, věříme. Um, končíme, bylo to schváleno. ITRE 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 81, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 82, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 83, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 93, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 96 a 98, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 97 a 99, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno i tedy 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, kdo je pro, proti, bylo to zamítnuto. Vitre 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 30. Padá 31, kde pro, proti, zamítnuto. Dobře, dobře, tak, tak ještě jedno 31, kdo je pro? Tady bylo určité spoštění v tom, jak se zvedaly ruce. Takže je to schváleno, děkuji. ITRE 5 padá. ITRE 6, tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 34 a ITRE 7 dohromady. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 36, kdo je pro? Ne, no to padá, protože dvojka byla schválena. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno i 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno i 9, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. I 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Poslanci návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. ITR 11. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování o pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování a bylo to schváleno. Blahopřejeme. A Nyní tady máme několik pozměňovacích návrhů k celému návrhu. I jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 18. A to bylo identické. Omlouvám se, 19, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení elektronickým. schváleno. Opět blahopřeji eh, pane Bonaf, paní Bonafé za zprávu. Vážení kolegové, tímto končíme hlasování. Eh, pro dnešní dopoledne a vrátíme se ještě odpoledne eh, k hlasování. Um, všichni ještě nejsou k dispozici, takže přerušíme do 11 hodin naše zasedání. V 11 hodin tady budeme mít malské předsednictví, minister pro udržitelný rozvoj a životní prostředí. Takže uvidíme se v 11 hodin. Děkuji kolegové.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

Vážení kolegové, doufám, že můžeme začít další část našeho jednání a já mám tu čest přivítat mezi námi zástupce malckého předsednictví, pana ministra Hereru, který je dnes zde mezi námi, aby s námi vedl debatu o prioritách maltského předsednictví. A velice se těšíme na to, co nám řeknete, vaše excelence. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní Valean, já bych chtěl nejprve poděkovat, eh, eh, využít této příležitosti a poblahopřát eh, vám k tomu, že jste byla zvolena předsedkyní tohoto prestižního a důležitého výboru. Než přejdu do angličtiny, rád bych na chviličku řekl něco maltsky a poté přejdu tedy zpět do angličtiny. Vážení kolegové, vážení členové parlamentu, je pro mne velkou ctí předstoupit dnes mezi vás a rád bych vám poděkoval za možnost představit zde priority malckého předsednictví a podrobně s vámi diskutovat o práci, kterou chceme odvést v následujících měsících. Maltské předsednictví se pokusí dát práva evropských občanů zpět do centra pozornosti Unie. Tento výbor se soustředí na veřejné zdraví, bezpečnost potravin a klimatické změny a právě to jsou věci, které mají velký dopad na blaho našich občanů a vaše úloha je klíčová v dosahování cílů v těchto oblastech. V uplynulých 60 letech byla Evropa považována za příklad či model prosperity, rozvoje a míru. A Těch hlavních úspěchů bylo dosaženo díky průkopníkům evropského projektu v okamžiku, kdy mnozí další byli skeptičtí, pokud jde o to, zda můžeme dosáhnout toho společného cíle. A nyní v rok 60. Eh, výročí evropského projektu, má Malta tu výsadu, že může předsedat Evropské radě. My se společně musíme podívat na těch uplynulých 60 let. Máme povinnost chránit to, čeho jsme dosud dosáhli a také komunikovat přínosy Evropské unie našim občanům, protože se na ně někdy zapomíná. Také je to příležitost podívat se ku předu. Evropa potřebuje nový impuls. A nedávný vývoj událostí v okolí Evropy jasně ukázal, že Evropa musí být blíže svým občanům a musí účinněji komunikovat ta důležitá opatření která jsou přijímána tak, aby občané měli lepší příležitosti k dosahování svých cílů. V loňském roce jsme zažili řadu klíčových eh, událostí, které ukázaly, že je třeba provést reformy a přiblížit se občanům. Události loňského roku otřásly samotnými základy evropského projektu. A Malta je připravená k evropskému projektu zásadním způsobem přispět prostřednictvím našeho úsilí v předsednictví, v radě a také ve spolupráci s vámi, členy Evropského parlamentu. Budeme se snažit vybudovat silnější Evropskou unii. Šest měsíců samozřejmě není příliš dlouhá doba, nicméně naše cíle jsou ambiciózní. Chceme posunout evropský projekt ku předu a učinit ho důvěryhodnějším. Nicméně stojíme nohama pevně na zemi a víme, jaká máme omezení. Chceme být poctiví, nechceme mít žádnou skrytou agendu, a s Evropským parlamentem chceme v duchu poctivosti také spolupracovat. Náš eh, zástupce eh, ministerského předsedu, ministr financí a hlava naší opozice jsou k tomu rovněž připraveni. Víme, že je velice důležité schvalovat legislativu pro evropské občany. Lisabonská smlouva dává Evropskému parlamentu v zásadě stejné pravomoci při schvalování legislativy a já se proto těším, že budeme spolu pracovat na těch eh, nejdůležitějších eh, krocích, které by měly zlepšit životy evropských občanů. Jsme velice poctěni tím, že přebíráme předsednictví právě v této pro Evropu klíčové době. Naším cílem tedy bude přibližovat Evropskou unii občanům tím, že se budeme snažit zlepšovat životy Evropanů. Máme šest hlavních priorit. Imigraci, bezpečnost, jednotný trh, politiku sousedství, sociální začlenění a námořní záležitosti. Nebudu zacházet do podrobností u těchto témat. Nicméně s vaším svolením, paní Valeán, bych rád pohovořil o těch eh, tématech, která se specificky vztahují k portfoliu vašeho výboru. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, nyní se tedy podrobněji podívám právě na ta témata, která řeší váš výbor. Ještě předtím bych vás však rád informoval o tom, jak budeme při prezentaci těch priorit postupovat. Já se zaměřím na klimatické změny, životní prostředí, fitosanitární a veterinární otázky a kolega Chris Fern se bude zabývat veřejným zdravím a dalšími otázkami bezpečnosti eh, potravin. Malta předsedá Evropské radě poprvé v historii. Je to jak eh, obrovská čest, tak také velká výzva a my jsme se usilovně na naše předsednictví připravovali a doufám, že se nám, bo jsem přesvědčen, že se nám podaří splnit eh, naši agendu, která posílí Evropu v těch zmiňovaných oblastech, o kterých jsem hovořil, v oblasti klimatických změn a tak dále. A samozřejmě spolupracujeme s dalšími dvěma členy našeho tria, se Slovenskem a Nizozemskem. A rád bych vyjádřil vděk těmto zemím za skvělou spolupráci. Nyní se zaměřím na několik klíčových témat, kterými se budeme během našeho předsednictví zabývat klimatická změna, oběhové hospodářství, agenda 2030 a antimakrobiální rezistence. Nejprve tedy klimatické změny. Jsem rád, že pařížská dohoda vstoupila v platnost a že Evropská unie zůstává i nadále v popředí mezinárodního úsilí na tomto poli. Nicméně ten proces je stále křehký a my musíme zajistit, aby ten dynamický impuls i nadále trval a aby Evropská unie i nadále svým příkladem vedla a byla i nadále ambiciózním a spolehlivým partnerem v mezinárodních jednáních. Malcké předsednictví proto bude i nadále upřednostňovat práci na filech, které se týkají ETS i které stojí mimo ETS, protože to je klíčové, aby Evropská unie splnila své cíle eh, v rámci klimatického rámce a v rámci cílů, kterých bylo dosaženo Paříži. Jsme přesvědčeni o tom, že robustní a dobře fungující systém, který umožní e, podpořit investice do nízkouhlíkové ekonomie a zároveň zaručí konkurenceschopnost Evropská Evropské unie, je naprosto zásadní. Systém ETS by měl být ale zjednodušen zároveň. Rada v současnosti diskutuje o různých možnostech, jak systém ETS posílit. Jakožto předsednictví zamýšlíme v těchto diskusích pokračovat. Ty diskuse naváží především na pokrok, kterého bylo dosaženo za slovenského předsednictví. Chceme co nejdříve dosáhnout v Radě obecného přístupu. Dále bych eh, chtěl také, eh, pane Dankene, komentovat eh, úspěšné hlasování ve výboru Envy. Maltské předsednictví se rovněž bude snažit pokročit v diskusích o návrhu komise o příspěvku e, nařízení o sdílení úsilí při dosahování cíle snižování emisí do roku 2030. Zde budeme také navazovat na výbornou práci slovenského předsednictví. Dále, pokud jde o ten návrh e, ke sdílení úsilí, ten bude e, doplněn také návrhem LULUCF. Ten návrh je velice technický, ale je velmi důležitý a i zde se tedy budeme snažit eh, dospět k určitému pokroku. Diskuse v radě nám dosud umožnili zjistit, která jsou ta klíčová témata, klíčové problémy, kterými se budeme v nadcházejících měsících zabývat a budeme se také snažit eh, abychom na radě 19. června 2017 eh, dosáhli zhody na tom návrhu komise, který se netýká ETS. A samozřejmě se těšíme také na další kontakty na tomto na této složce s Evropským parlamentem. Dále se budeme muset zabývat také výsledky nedávného valného schromáždění ICAO, Uvědomujeme si, že komise zvažuje předložení nového návrhu, kde by tedy letectví bylo začleněno do evropského systému ETS, abychom nějak eh, řešili tu derogaci stop the clock, která brzy vyprší. My jsme eh, připraveni se konstruktivně eh, podílet na těch diskusích s Evropským parlamentem a s komisí na nějakém následném návrhu, tak abychom včas dospěli k dohodě na této významné problematice. Druhé téma, kterým bych se chtěl zabývat, je oběhové hospodářství, cirkulární ekonomika. Musím eh, znovu potvrdit, že Rada je připravena přejít na oběhové hospodářství, tak jak to vyjádřila v závěrech Rady z června 2016 potenciální přínosy oběhového hospodářství jsou obrovské a já si myslím, že balíček, který komise eh, přijala, by mohl být důležitým krokem, aby evropská ekonomika přešla na udržitelnější model, který bude lépe využívat zdrojů, ale zároveň bude i nadále vysoce kompetitivní. Je eh, třeba zabývat se například eh, řízením odpadů, jejich lepším využíváním, Malcké předsednictví bude proto i nadále upřednostňovat práci na eh, tomto návrhu a opět tedy budeme v tom navazovat na předcházející předsednictví. Dále naše předsednictví chce i nadále velice intenzivně jednat s Evropským parlamentem, tak abychom mohli zahájit jednání po prvním čtení. Chtěl bych poblahopřát paní Bonafé, která tamhle sedí, protože jsem se dozvěděl, že se dnes ve výboru hlasovalo a o tomto návrhu a dopadlo to velice dobře. Třetí téma je agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. Summit udržitelného rozvoje OSN schválil eh, udržitelné cíle eh, tisíciletí SDG a v roce 2015 a myslím si, že těch eh, sedmnáct eh, cílů je velice důležitých a je důležité usilovat o jejich splnění do roku 2030. My si uvědomujeme, že ale té práce je ještě třeba mnoho vykonat jak na evropské, tak na národní úrovni v celé řadě oblastí a samozřejmě nesmíme zapomínat ani na naše úsilí na globálním fóru. Proto 19. září komise vydala prohlášení Další kroky pro udržitelnou Evropu, Evropská akce pro udržitelnost a bylo to předloženo na Radě pro životní prostředí. Malcké předsednictví také na nadcházející radě 28. února plánuje diskusy o udržitelnosti. Zaměříme se na implementaci agendy na evropské úrovni a také jaksi obecně na tu agendu a především potom v oblasti životního prostředí. A potom bychom o tom měli jednat i na Radě pro obecné záležitosti v červnu, tak abychom komisi eh, jaksi poskytli reakci eh, Rady na její návrh. A na závěr bych chtěl říci, že si uvědomujeme, že naše předsednictví eh, přichází ve skutečně rozhodující době, pokud jde o rozhodování, které se týká antimakrobiální rezistence, e, která jak si značně ohrožuje zdraví evropských občanů. Evropská komise chce přijmout evidovaný akční plán ještě do konce našeho předsednictví a v návaznosti na závěry Rady o mantobikrobiální rezistenci z června 2016 chceme zajistit, že i rada zde bude hrát aktivní úlohu. Potom eh, zde máme veterinární léčivé přípravky a medikovaná krmiva, to jsou také velice důležité návrhy a jednání v radě se budou snažit dosáhnout u těchto dvou návrhů konkrétních výsledků. Dámy a pánové, Vedle těch témat, která jsem zmínil, bychom se rovněž měli věnovat i celé řadě dalších témat, například eh, dokončujeme přijetí eh, Jeteborského protokolu a také minimatské eh, úmluvy o rtuti. Chtěl bych poděkovat eh, slovenskému předsednictví za jeho úsilí a také poděkovat panu zpravodaji Stepanu Ekovi a celému Evropskému parlamentu, že jsme, v na, pokud jde o návrh nařízení o rtuti, dospěli schody po prvním čtení a pokusíme se, aby ten návrh byl přijat dostatečně uh, Eh, brzy, abychom se eh, také eh, mohli v září zúčastnit první konference smluvních stran. Potom zde máme i navrhované změny nařízení Euro 5 a 6, kde jsme připraveni s Evropským parlamentem zabývat se možnými řešeními problémů, které je ještě třeba vyřešit, abychom k té schodě dospěli. Zabývat se budeme také dalšími iniciativami, jako sdělení komise o e, přínosech e, environmentální e, politiky prostřednictvím pravidelného přeskumu. Budeme o tom 28. února jednat na radě, kde budeme jednat také o ozelenění evropského semestru. Také bych chtěl eh, zmínit eh, fitness check eh, směrnice o ptácích a přírodních stanovištích. Závěry z roku 2015 ukázaly, že je třeba nesnižovat ty cíle, které směrnice o ptácích a přírodních stanovištích stanovuje. A ukázalo se během refitu, že ta směrnice odpovídá tomu, čeho chceme dosáhnout. Nicméně je třeba zajistit lepší implementaci, ale větší koherentnost mezi uplatňováním v jednotlivých členských státech. Těšíme se také na nadcházející akční plán od komise. A na závěr bych chtěl Eh, zmírnit naše neformální ministerské setkání, které se bude 25. a 26. dubna konat ve Valetě. Diskuse se zaměří na adaptaci klimatickým změnám, eh, znečišťování moří a budoucí strategii komise, která se bude týkat eh, plastů a také další kroky v oblasti ochrany moří. Budeme se soustředovat eh, zvláště na modrou a zelenou růstovou agendu a problematiku moří a oceánu a těším se na velice konstruktivní debaty o těchto důležitých tématech. Je důležité také připomenout, že to bude setkání ve formátu back to back eh, a bude probíhat vlastně se eh, zároveň s jednáním Unie pro středozemí které se také bude konat eh, ve Valetě. A společně bychom chtěli dospět eh, k jednotné deklaraci, která by měla přinést eh, pozitiva nejen pro moře a oceány. A na závěr bych chtěl ještě jednou říci, že jsme připraveni s vámi úzce spolupracovat, abychom dosáhli konkrétního hmatatelného pokroku v celé řadě oblastí a že tím ukážeme, čeho lze na evropské úrovni dosáhnout, čeho můžeme dosáhnout, pokud pracujeme všichni společně, že tím můžeme přispět ke zlepšení kvality života našich občanů. Děkuji, pane ministře. Bylo to velmi zajímavé, je to velmi nabitá a ambiciozní agenda a my se samozřejmě těšíme na to, eh, na vaše další kroky, ehm, pokud jde o legislativu pro naše občany a země. Jak jak víte, tak obvykle tady začínáme koordinátory, tedy koordinátory za politické skupiny a ti dostanou slovo jako první, budou pokládat otázky a vyslovovat e, komentáře. A my jsme se dohodli, e, že každý bude mít nyní dvě minuty. První má slovo za EPP pan Ivo Belet. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nám. Přejeme vám mnoho štěstí do vašeho předsednictví. Je to v zájmu Rady, ale i Evropského parlamentu. Hovořil jste o pařížské dohodě a my jsme samozřejmě ve velmi křehkém procesu, nemusíme se zmiňovat to, co se děje v USA, ale my se musíme držet našich závazků, protože tady se nehovří pouze o klimatu, o energii, nezávislosti eh, v energetické oblasti ETS, to jste také zmínil, to je jedna z našich důležitých agent. Před Vánocemi jsme schválili eh, dobrý kompromis, na našem výboru, který půjde na plenárku za několik týdnů, eh, bude tam v polovině únoru a mám tady několik dotazů. Zajímal by mě váš názor na to, co jsme schválili v Evropském parlamentu. Stanovisko parlamentu je hm, dobrou rovnováhou mezi ambicemi a, a MSR a, a také ochranou, protože chceme zabránit úniku uhlíku. A ten model uniku uhlíku, tak jak byl schválen na výboru Envy, eh, tady by mě zajímalo, jaké je vaše stanovisko k tomu textu, k, té, k těm našim eh, ambicím, pokud to MSR, jaký je váš názor a Potom také kompenzace nepřímých nákladů. To je velice důležité pro celou řadu odvětví, důležitých odvětví a je to eh, důležitý prvek toho vyvážení celého textu. Pak je tady eh, celá řada dalších návrhů a rozhodnutí tohoto výboru, pokud jde mechanismus úpravy eh, na hranicích, pokud jde o uhlík. Jak se díváte na tuto věc a pak je tam jedna další věc, která s tím souvisí, a to je letecký průmysl. A vy jste hovořil o mechanismu zastavit hodiny, stop the clock, to se velmi eh, blíží a my tady očekáváme také návrh komise příští týden nebo týden poté. A eh, Jaké je vaše stanovisko? Vy jste říkal, že budete eh, poctivým vyjednavačem a tady máme ten návrh a mělo by tady být alespoň 50 interevropských letů eh, zařazeno do ETS. Myslíte si, že to je dobrý vývoj a je rada připravena to podpořit? A potom jedna otázka, a to je poslední otázka, eh, ta se týká lodní dopravy. Tam jsme také schválili jednoznačné stanovisko na výboru Envy, abychom stimulovali toto odvětví k dalšímu snižování emisí, aby eh, se sami regulovali v rámci svého odvětví, ale pokud by to nebylo možné, tak na počátku příštího desetiletí bychom eh, se měli pokusit integrovat eh, lodní dopravu a i samozřejmě tady dopravu uvnitř EU do systému EC. Co si o tom myslíte? o tomto konkrétním aspektu. Děkuji za to, že na místě odpovíte. Paní Dali. dan il-Kumitat tal-Ambjent u eh, minnaħa inħares. Děkuji. Vítám vás na našem výboru a sledovala jsem samozřejmě vaše priority, které jste vy představil i tedy vaše předsednictví. Myslím si, že to jsou priority, které by mohly dosáhnout konkrétních výsledků ve snaze posunout Evropu eh, s, eh, směrem eh, k udržitelnosti. Je důležité, abychom toto dosáhli, je to důležité pro zdraví našich občanů. Pokud je o pařížskou umluvu, tak tady si myslím, že předsednictví, eh, vaše předsednictví může navázat na ratifikaci pařížské úmluvy a eh, eh, UNFCCC, Marrakešskou konferenci, kde tady by se měly začít vytěžovat výsledky a mám k tomu také několik dotazů. Jednak hovoříme tady o klimatických změnách, Jaké má vaše předsednictví ambice, pokud jde o strategii adaptace? A potom e, s tím souvisí také legislativy, které jsou pro nás v parlamentu nesmírně důležité, které souvisí s klimatickými změnami, to je ETS, ale také Eh, legislativa mimo ETS, effort sharing. Zajímalo by mě, jak předsednictví se bude snažit eh, posunout tyto dvě agendy, zejména eh, jak tady vnímáte vyjednávání mezi třemi institucemi. A mohl byste zmínit ještě jednu věc, kterou, která tady už zazněla, vy říkáte, že chcete využít možnost nebo zvážit možnost dohodnout na Euro 5 a Euro 6. To je věc, o které se jedná už dlouho a my bychom to rádi dojednali do konce, aby se snížily emice z automobilů a nás by zajímalo, jaké jsou ambice předsednictví, tak aby bylo možné eh, učinit konkrétní kroky vpřed a dosáhnout matatelných výsledků. Děkuji paní Dali. Slovo má paní Gerling. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře. Ráda bych vám položila otázky eh, ke dvou tématům. Jednak eh, a tedy chtěla bych vám poděkovat, eh, poděkovat vašemu premiérovi za jeho projev minulý týden na plenárním zasedání, kde zmiňoval Brexit a velké historické vazby mezi Maltou a Spojeným královstvím. My jsme to velmi pečlivě zaznamenali, bylo to velmi přiměřené a velmi dobře um, vysloveno. A já bych se chtěla zeptat, jakou uh, No, práci chcete odvést na radě. Ehm, jistě víte, že my tady ve výboru, Envy, v parlamentu řešíme eh, dopady eh, Brexitu a tady my samozřejmě v souvislosti s environmentálními otázkami, eh, tady jde o zprávy a mě by zajímalo, co chcete na radě v tomto směru učinit chcete to jaksi uh, táhnout, tedy dávat tam nějaké impulzy, anebo budete spíše sledovat to, co se děje. A my, uh, když říkáte, že máte vazby s uh, Spojeným království, tak doufám, že budete velmi proaktivní. A um, tady samozřejmě řešíme nejen Brexit, ale i jedno další téma a to je lov ptáků na Maltě a k tomu bych vám chtěla také položit otázku. Komise provedla fitness check, pokud jde o eh, habitat ptáků a eh, mnozí kolegové tady eh, vznesli různé obavy, pokud jde o směrnici o ptácích a lov ptáků. A vy byste měli eh, zajistit, že to nenaruší snahy o uchování některých druhů. Myslíte si, že mácké předsednictví tady bude systematické ve vytváření akčního plánu pro tyto otázky eh, a také pokud je zejména o implementaci? a ovlivní to národní opatření v nadcházející lovné sezóně na Maltě. Děkuji mnohokrát, paní Curling pan Mazuronis. Eh, thank you. Děkuji. Vážený pane ministře, chci vám popřát hodně štěstí, jak vám osobně, tak celému vašemu předsednictví. Můj dotaz se týká energetické účinnosti a financování renovace budov. Já pocházím z Litvy a až do roku 2012 rekonstrukce eh, budov v mé zemi velice zaostávala, protože na to nebylo dost peněz. Neexistovala ani dostatečné finanční pobídky, aby lidé investovali do eh, například panelových budov, aby je izolovali a podobně. V roce 2012 jsme zavedli nový finanční model, který měl eh, posílit eh, renovaci budov za použití některých evropských eh, finančních prostředků a od té doby jsme renovovali asi 2000 obytných budov. ale stále naše vláda dostává žádosti o modernizaci a renovaci budov, než je schopná spolufinancovat. Jednou z priorit maltského předsednictví je revize balíčku energetické účinnosti, který měl za cíl eh, snižovat spotřebu energie v obytných budovách. Chci se proto zeptat, pane ministře, zda můžeme očekávat nějaké nové finanční iniciativy nebo nástroje, které by mohly podpořit eh, renovaci budov ve všech členských státech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Zaguje paní Konečná, prosím. Paní předsedkyně, vážený pane ministře, já navážu na, na kolegu tím, čím skončil. Vy uvádíte jako jednu ze svých priorit přijetí balíčku eh, energetické účinnosti a já bych se chtěla zeptat, jak si zcela konkrétně představujete rozvrh projednávání tohoto velmi důležitého dokumentu v Radě a jestli by chtělo malské předsednictví dosáhnout general approach k tomuto dokumentu. Vzhledem k tomu, že se nám to nepovedlo, nebo že se to Slovákům nepovedlo ani u ETS, eh, a zdá se, že to bude poměrně kontroverzní dokument, tak přesto bych eh, byla ráda, pokud byste dali dohromady ten časový rámec, jakou máte představu. A stejně tak jsem se vás chtěla zeptat, eh, na reformu EU ETS a Effort Sharing Regulation, protože Slovákům se nepodařilo získat ani Partial General Approach k ETS, o effort sharingu snad radši ani nemluvě. A já jsem se vás chtěla zeptat, jestli si myslíte, že máte šanci být úspěšnější a jaké máte s tím dokumentem plány eh, jestli se můžeme spolehnout na to, že platí ještě původní rozvrh, který jsme měli a zda se domníváte, že bychom mohli za vašeho předsednictví započíst například trialogu, eh, trialogy. Od Slováků jsme slyšeli, že vůli Rady dokumentu EU ETS Effort Sharing and, and Land Use a Land Use Change and Forestry Regulation bylo také tyto tři dokumenty projednávat dohromady a že by eh, jsme měli co nejdřív tady v, eh, Evropském parlamentu mít pozici, takže eh, jak to vidíte z vaší strany? Jste vůbec schopní na Evropské radě dát dohromady v nějakém aktuálním čase vaše stanovisko, anebo to dopadne tak, jak to bohužel dopadlo na konci minulého roku? Jinak děkuji moc, že jste řekl, že je to jedna z vašich priorit, protože se opravdu domnívám, že jsou to eh, velmi zásadní dokumenty, kde nám dneska rada eh, trošku časově vázne a bude velká škoda, když by to na, díky, díky radě mělo skončit. Děkuji. Thank you very much. Um, now on behalf of Děkuji, pana Fronte, za zelené. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Já bych eh, se chtěl zmínit o tom šestém cíli, o kterém, o kterém jste hovořil, tedy o té námořní problematice. Zmiňoval jste se o modrém růstu, o té ministerské schůzce 24. a 25. dubna, která se některými těmi tématy, byť ne všemi, bude zabývat. Vy jste zemí, ze země, která má velice úzké vztahy s mořem, především se středozemním mořem, to znamená, jsme na tom podobně. Já jsem také ze země, která má Eh, středomořské pobřeží a ta situace je velice obtížná, pokud jde například o přelovování, to se týká již asi 90% rybích druhů, pak jsou tam velice negativní dopady klimatických změn, dále chemické znečištění, znečištění pevnými odpady a plasty, dále rozšiřování invazivních druhů, zvláště poté, co se zdvojila kapacita suezkého průplavu, potom eh, se ty problémy týkají i znečištění ropou a olejem, příliš eh, hustá doprava a další. Takže tam by skutečně ta akce měla být eh, velice intenzivní. My zde v parlamentu budeme příští týden s panem komisařem Velou diskutovat i o tom, eh, co se děje na mezinárodním poli ale myslíme si, že právě i předsednictví by se k této věci mělo rozhodně postavit. Pokud jde o klimatické změny, říkal jste, že pařížská dohoda je dosud křehká, protože je v počátku svého uplatňování. Hovořil jste o tom, že Evropa si musí udržet roli lídra a že je třeba posílit systém ETS. Hovořil jste také o effort sharingu a o LULUKV a my máme do roku 2030 eh, ten eh, snížit eh, tedy ty emise asi o 40%, tak abychom zamezili tomu snižo, zvyšování teploty o 2 stupně, ale ono to asi nebude stačit, ono to sotva bude stačit na ten 1,5 stupně. A Myslím si, že tedy i mátské předsednictví by mělo vydat jasný signál, pokud je o dosahování těch cílů komise. Děkuji mnohokrát a poslední v tomto kole bude paní Dornáno za ENF. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Mezi eh, cíly pro životní prostředí v programu maltského předsednictví vidíme podporu účinné eh, ekonomiky, pokud jde eh, o nízkouhlíkové hospodářství a také by tato, toto hospodářství mělo být konkurenceschopné. Takže to v nás vyvolává dvě otázky. Nemyslíte si, že tento imperativ konkurenceschopnosti, který je zmíněn ve smlouvě o fungování EU, představuje další pobídku pro naše výrobce které by se přesouvaly jinam eh, v kontextu naprosté, eh, tedy tam, kde bude tady otevřená ekonomika. Jak máme sladit tento požadavek konkurenceschopnosti s cíly ekologickými, které jsou stále ambicioznější e, v prostředí, kde je velmi tvrdá mezinárodní konkurence, kde se nerespektuje životní prostředí? Je možné účinně bojovat proti tomu, když tady nemáme rovné zbraně? Pokud jde o snížení e, emisí uhlíku, e, tak malcké předsednictví možná bude věnovat mimořádnou pozornost pozornost z geografických důvodů také eh, námořnímu odvětví ETS. Eh, e Nemyslíte si, že aplikace reformy kterou navrhuje komise, by měla být realizována v úzké spolupráci eh, s Mezinárodní námořní organizací, eh, která má legitimitu právě proto, aby mohla jednat v této oblasti. Předst, program eh, matského předsednictví neuvádí žádné podrobnosti v této oblasti. A mohli byste vysvětlit pozici malckého předsednictví, pokud jde o snižování emisí uhlíku eh, v sektorech, které nepodléhají ETS, jako je například eh, sektor budov nebo zemědělství. Pokud jde o cíle snižování pro jednotlivé země, které eh, navrhuje Evropská komise a jejich dosažení, které navrhovala v, tedy v červnu 2016. Děkuji, kolegové, a nyní, pane ministře, Ehm, si je můžete chopit slova a zareagovat na otázky. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve bych chtěl poděkovat vašim poslancům za jejich přímé a důležité otázky, které pokrývaly eh, celou řadu oblastí, Částečně se to samozřejmě překrývalo a já se pokusím projít co nejlépe těmito otázkami. První otázka byla od pana Ivo Beleta. A jak se dalo očekávat, klade se zde velký důraz na ETS a mnoho otázek zaznělo v této souvislosti. Eh, zdá se, že pro Evropský parlament je to velmi naléhavé a rada, jak jsme říkali, bude pokračovat ve vyjednávání a bude se snažit dosáhnout obecného přístupu co nejdříve. Pokud jde o úroveň ambicí, tak eh, Rada se zavázala, že Evropská unie splní své mezinárodní závazky a bude pokračovat eh, ve své roli ambiciozního a spolehlivého partnera ve vyjednávání o globálních klimatických změnách. Jsou tady různé alternativy a všechny jsou projednávány na radě, jsou tady různé nápady, různé alternativy a o tom všem jednáme. Padlo tady také pár otázek na pokrok, kterého jsme zaznamenali, eh, který jsme zaznamenali na radě. Eh, my úzce spolupracujeme se všemi členskými státy a snažíme se dosáhnout eh, rychle pokroku v této věci, eh, která se řeší asi rok a půl až dva roky. A zaměřujeme se na ty uh, otevřené otázky a snažíme se co nejrychleji dospět uh, k řešení. Je tam celá řada takových otevřených otázek, ke kterých mm, jsem byl požádán, abych se vyjádřil. Například uh, zabránit uh, potřebě pardon, posílit ETS a zajistit ochranu proti úniku uhlíku a mechanismy pro finanční mechanismy pro podporu nízkouhlíkové ekonomiky. Pokud jde o otázku lodní dopravy, tak předsednictví i nadále podporuje to, co se děje. Chceme navázat na výsledky dosažené v rámci IMO a ICAO a těšíme se na návrh komise, pokud jde o letecký průmysl a jeho aktivity v Evropě. To je Eh, něco, co má mezinárodní rozměr. Netýká se to samozřejmě pouze evropské perspektivy a proto je velmi důležité úzce spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které jsem zmínil. A komise to také eh, navrhuje a eh, my potom chceme pokročit dál. Malcká kolegyně paní Dali položila otázku ke klimatické adaptaci a my jsme uvítali, že pařížská úmluva tady zdůraznila tyto aktivity v oblasti adaptace. To podnítilo samozřejmě v diskusi o těchto věcech i v EU. Evropská strategie pro eh, adaptaci v tuto chvíli je revidována Evropskou komisí a my čekáme, že to bude schváleno v druhém eh, v druhé polovině eh, roku 2017. Nevím, zda naštěstí nebo na neštěstí po našem předsednictví. Navzdory tomu se budeme snažit eh, dbát na to, že toto téma je velmi důležité a budeme také počítat s dalšími zprávami v souvislosti Eh, se strategií adaptace na neformálních radách. Jak jsem již uvedl, chceme, aby se konala neformální rada, kde to budeme řešit. Další důležitá záležitost, eh, otázka paní Dali, se týká Euro 5 a 6. A jak jsem již uvedl, malské předsednictví je otevřené z spolupráci s Evropským parlamentem při řešení a hledání dohody, pokud jde o toto nařízení. Je tady například závezné eh, zavedení některých indikátorů, spolu zákonodárci se na tom již dohodli také na měřidlech spotřeby a v podstatě je tady obecná schoda na těchto věcech. My jsme ochotni eh, tady ovšem eh, dále vyjednávat s Evropským parlamentem a dovést to do konce co nejdříve. Ovšem, eh, zdá se, že jsou tady také některé procedurální legislativní otázky, které musí být vyřešeny. My jsme připraveni o tom otevřeně diskutovat během našeho předsednictví. Otázka Brexitu zazněla z úst paní Gedling a samozřejmě, mm, že jsem očekával, že taková otázka přijde. Já jsem uvedl ve svém projevu, že teď procházíme obtížným obdobím v Evropské unii. Jsou to turbulentní e, časy, nejsou pouze zajímavé a Brexit e, e, je právě jedním z prvků, které vytváří tyto turbulence. Samozřejmě, že je zatím ještě příliš předčasné analyzovat, jaký bude dopad Brexitu Eh, mnozí eh, se tím zabývají na technické úrovni, snaží se to analyzovat. Je eh, zajímavé, že nejvyšší britský soud právě rozhodl, že je potřeba, aby parlament, britský parlament toto schválil. aby Brexit mohl proběhnout, tedy aby článek 50 mohl být eh, uplatněn. Britský legislativní systém dává soudu tuto pravomoc, aby se k tomu mohl vyjádřit a to rozhodnutí právě padlo, tak jak jsem zmínil. Takže my to samozřejmě sledujeme. A toto je velká novinka. Pak je tady samozřejmě také další věc, kterou zmínila paní Kerling. Ta se týkala směrnice Natura, směrnice o přírodě. A my tady samozřejmě sledujeme, co komise připravuje, těšíme se na akční plán. Jakmile eh, komise schválí to sdělení o ptactvu, tak Eh, zvážíme, jakým eh, vhodným způsobem bychom na to mohli navázat. Pokud jde o Maltu, no se samozřejmě často hovoří o Maltě, a já než jsem přišel sem, tak jsem uh, si říkal, že nesmím zapomenout na to, že já tady vlastně jednám jako předseda Rady pro životní eh, prostředí a nevys- nezastupuji tady eh, Maltu a svůj úřad, který plním na Maltě. A eh, ty věci, které tady zazněly, pokud jde o lov na Maltě a tak dále, tak tam to samozřejmě platí a myslím si, že bychom o tom měli diskutovat později. Já osobně nemám a nic proti tomu, abychom to diskutovali, ale nechci se pouštět do detailu. Pouze bych řekl, že malcká legislativa by neměla ovlivňovat mou pozici, nebo nedovolím, aby ovlivňovala mou pozici a mou roli, kterou zde hraji. Potom otázka eh, pana Masuronise, pokud jde o energie. Energie souvisí s životním prostředím a je přirozené, že eh, pan eh, poslanec zmínil tyto věci na tomto výboru. Budeme o tom diskutovat na Radě pro eh, energii a můj kolega Konrad Mici, který má právě toto portfolio pro energetiku, a je eh, tím ministrem, který zodpovídá za energii. Ten se toho jistě chopí, ten je eh, tou eh, nejzodpovědnější osobou a já mu tu otázku předám. Další tazatel za zelené, Ital. Nasadil jsem si sluchátka abych mu rozuměli, když vlastně italsky hovořím také a odpovím anglicky. Hovořil o oblíbeném malském tématu a to je samozřejmě námořní otázka v souvislosti s environmentálními otázkami. My jsme samozřejmě ostrovem, takže námořní otázky jsou pro nás velmi důležité i z ekonomického hlediska. A jak jsem již zdůraznil e, v mém projevu, námořní otázky, eh, oceány a jejich zprávu považujeme za jednu z našich priorit. A takovou roli to hraje i v naší předsednické agendě. A na radě se budeme zabývat dopadem toho, eh, tedy eh, klimatu a životního prostředí na námořní biodiverzitu, na mořskou biodiverzitu a jakým způsobem můžeme přispět k utržitelnosti našimi mořskými agendami. Znečištění pevnými látkami, to je také naše priorita. Je tam cíl číslo 14, DG 14 a budou tam příslušné konference, jedna proběhne i na Maltě a jedna se konala i v New Yorku, to se, té jsem se zúčastnil, to byla eh, konference na velmi vysoké úrovni. A, eh, v létě 2017 eh, se tato nesmírně důležitá mezinárodní konference bude konat ve Valetě na Maltě. paní Kateřina Konečná. Omlouvám se za to, jak vyslovuji některá jména. Eh, ale malská jména asi pro vás také zní zvláštně. A zkrátka některá jména se těžce vyslovují a já doufám, během nadcházejících měsících se naučím ta jména vyslovovat lépe, takže prosím, omluvte mě. Omluvte mě, až budu vyslovovat vaše jména. Takže vaše otázka. Otázka paní Konečné se podobá i otázce paní Dali. Jak jsem již vysvětlil, to se týkalo ESR, effort sharing a příslušné nařízení. Takže my i nadále budeme se snažit pokročit v této věci. No to samozřejmě není úplně stejné jako ETS, ale my se budeme také snažit eh, posunout se dále v našem jednání a budeme se snažit dosáhnout obecného přístupu k, této, eh, k tomuto velmi důležitému návrhu. A jaký je současný stav na radě. Tady velmi úzce spolupracujeme se všemi členskými státy, abychom eh, pokročili v diskuzích. Chceme se zaměřovat na dvě věci. Jednak začátek a, flexibility LULUCF. A pokud je o effort sharing, tak tady naše předsednictví chce také pokročit v této věci. Chceme dosáhnout obecného přístupu během našeho období. A jinak také samozřejmě eh, sledujeme postup v Evropském parlamentu, jak to tady vypadá. Eh, to, jak to probíhá, je dobré v Evropském parlamentu a my to pečlivě sledujeme. Uvědomujeme si, že jsme spoluzákonodárci, jsme vzájemně na sobě závislí a eh, po Lisabonu to tak zkrátka je, je to velice demokratické. A je to dobrý způsob, jak kráčet vpřed. My to sledujeme. Paní Doráno. Upřímně řečeno, některé otázky se překrývají, já nechci ty věci opakovat. Myslím si, že eh, přímo nebo nepřímo už jsem na to odpověděl. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A nyní dáme prostor dalším kolegům, aby mohli položit další sérii dotazů. Pan Líze. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát panu ministrovi za jeho slova. Rád bych se ještě položil doplňující otázku jedné věci a pak se vrátil ještě k jedné věci, která již byla zmíněna, kterou jste sám zmínil ve svém úvodním projevu. Co se týče tématu eh, obchodování s emisemi, buďte prosím poněkud konkrétnější, buď nyní spontánně, anebo pak poté, a kolegové to zmiňovali, během příštích eh, dnů a týdnů to zohledněte. Máme, jako parlament jsme přijali rozhodnutí, kdy chceme více chránit průmysl, více tedy než návrh komise, chránit proti úniku uhlíku. Já vás prosím, berte to velice vážně, je to priorita parlamentu, zejména frakce EPP, ale celý tento výbor eh, toto rozhodnutí přijal. Na druhé straně nechceme žádné snižování úrovně našich ambicí a proto jsme předložili řadu návrhů, mimo jiné to, co řekl Ivo Bele, totiž aby také letecká doprava se silněji se silněji zapojila do, eh, do eh, sdílení těch, eh, té zátěže a tady nestačí sama o sobě dohoda ICAO. Jsou zde návrhy, které se tak poněkud doplňují návrh komise. Já vás prosím, berte to velice vážně. Druhá věc, odolnost vůči antibiotikům, to je obrovské téma, o kterém jste rovněž hovořil a je to v oblasti vaší působnosti. Dost Evropský parlament, jistě je víte, s velkou většinou rozhodl, že co se týká používání antibiotik v zemědělství, chceme mít strategii po omezení tohoto použití, tedy nejenom pouze, jak navrhla komise, to, že se pouze budou, jak se zachycovat, bude se zachycovat, kdy byla dána antibiotika v zemědělství. My chceme mít jasný cíl, kdy nějaký zemědělský podnik, prostě pokud dosáhne určitého prahu, tak bude muset sledovat strategii pro omezení, neboť téma odolnosti proti antibiotikům Tady skutečně je velká spojitost mezi lidmi a zvířaty. Prosím, berte toto téma vážně a věnujte se mu a prosím vás, eh, vezměte si postoj parlamentu za svůj a pozitivně ho vneste do vašich vyjednávání s radou. Děkuji. Děkuji, zapomněla jsem váš, vás, kolegové, požádat, abyste se snažili držet jedné minuty, tak aby pan ministr měl ještě čas zareagovat. Paní Bonafé. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám chci, pane ministře, poblahopřát k ambicioznímu programu malckého předsednictví a popřát hodně štěstí jak v oblasti sociální inkluze, tak v oblasti migrace a u celé řady dalších témat, která spadají pod tento výbor. Je to velice důležité. Vy jste o těch prioritách eh, hovořil velice podrobně a já jsem velice ráda, že se budete zabývat i oběhovým hospodářstvím. Říkal jste, že samozřejmě zde jde o ochranu životního prostředí, ale také je možné díky oběhovému hospodářství znovu nastolit konkurenceschopnost Evropy. Dnes eh, dopoledne se o tomto návrhu poprvé hlasovalo, většina je poměrně zřejmá a chceme zde pod, postupovat eh, ambiciozně, ale pragmaticky. Myslím si, že bychom se měli snažit dohodnout již v prvním čtení. A musím také říci, že ten obecný přístup se velice zlepšil, tedy ta poslední verze. V určitých oblastech, eh, například u těch targets a metodách výpočtu, tam se ještě lišíme, ale myslím si, že zde vlastně jde o důvěryhodnost Evropy a proto je třeba skutečně se eh, zaměřit na to, abychom dali možnost eh, k poskytování rychlých investic. Děkuji paní Bonafé. Paní Meissner. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I vám, pane ministře, má slova díků za vaše úvodní slova a mám dvě zcela konkrétní otázky. Ta první tedy obě dvě se týkají námořní oblasti a ta první se týká IMO. Eh, vy jste hovořil o ICAO a také o směrnice, které se týkají eh, TS, ale IMO zatím žádné odpovídající rozhodnutí nemá. A v Paříži v rámci konference COP21 tam nebyla zahrnuta a podle mě je to chyba. A já se vás ptám, vy máte velké zkušenosti s námořní dopravou, máte obklopené moře, do jaké míry se zasazujete za to, aby v rámci IMO existovaly směrnice, které budou určovat emise pro lodě. A druhá věc, do jaké míry se může, můžete usilovat o to, abychom měli něco jako ta směrnice, která se týká síry Balcké moře, že je možné vypouštět po 0,1%, že bychom něco obdobného zavedli také ve středozemní moři. Bylo by to jednoznačné vylepšení tamního ovzduší. A druhá zcela konkrétní otázka. Ta se týká Ocean Governance, tedy zprávy oceánů. A můj kolega k mu řekl již mnohé, ale nebo ti jste o tom hovořil. A Malta je námořní národ. Eh, jste kontaktu s New Yorkem a my všichni víme, že prezident Trump řekl, že COP, cíle COP21, že chce omezit, že nechce mít příliš mnoho dočinění s ekologií, když to řeknu poněkud drasticky. A jaký vliv má vaše prezidentství na USA, jak můžete na něj působit a přinejmenším prostřednictvím expertů a výzkumníků. Děkuji, pan Linz. Já děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane ministře, ve svém úvodním projevu jste zmínil mnohé o realizaci dohody z Paříže, zejména o ETS. A já jsem odpovědný za nařízení LULUCEF, které jste zmínil, kde jste řekl, že chcete dosáhnout pokroku v rámci vašeho předsednictví v tom, této věci. A mne by zajímalo, jak vypadá aktuální stav věcí na radě, do eh, poloviny února já budu předkládat svou zprávu a proto se ptám, kde jsou podle vás takové ty největší, nejzávažnější věci, o co půjde skutečně. Já mám hm, totiž pocit, že další členské státy se hlásí o slovo velmi silně, takže jak probíhá podle vás diskuse ve spíše jižních členských zemích, kde vidíte klíčové body, klíčová témata. Poslední otázka, jak vidíte diskuzi o té flexibilitě 82 tun mezi LULUCEFem a nařízení Sharing Effort. Děkuji, pan Dals. Děkuji, pane ministře, za to, že jste zmínil váš velice ambiciózní program. Především si myslím, že STG, ty udržitelné cíle tisíciletí, budou eh, velice důležité. Mám eh, několik rychlých otázek. Pokud jde o palmový olej, tak eh, evropská politika nedávno eh, jak si přispěla k tomu, že se palmový olej eh, využívá mnohem více a to má negativní dopady a poslední vědecká zpráva zmiňuje tyto negativní dopady. Chci se zeptat, co zde bude předsednictví dělat a zamyslí se nad tou legislativou, kterou v současnosti máme, která v podstatě umožňuje další nárůst používání palmového oleje. A potom ještě obecná otázka, která se obecně e, týká celkového stavu. Myslím si, že e, prezident e, Trump asi u uprázdní to své místo vedoucí země při boji proti klimatickým změnám a chci se zeptat, jak s tímto chce malcké předsednictví naložit. Děkuji, pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, a eh, pane ministře, za to, že jste si udělal na nás čas. Děk- přeji maltaskému předsednictví, také i, vra- i za GUE NGL. Mnoho úspěchů eh, do příštích šesti měsíců. Chtěl bych vám položit otázku eh, k honu na zpěvné ptáky a na habitat ptáku, ale to už zmínila moje kolegyně, takže proto bych se vás chtěl požádat, abyste promluvil o jiném tématu. Jistě víte, eh, že masové, eh, masový chov zvířat přispívá emisemi CO2 k oteplování klimatu a to je zase jedno z vašich prioritních témat na vašem programu. Takže eh, tento příspěvek zemědělství eh, k emisím teď nemůže již být popírán, ale místo toho, aby se na to správně zareagovalo, tak i nadále eh, politika EU neustále klade důraz na, masov, na masový chov zvířat a přitom by se to přece mělo redukovat a nadprodukce eh, v zemědělství by se měla potírat. To by možná také eh, přispělo eh, k antimikrobiální rezistenci, k řešení této otázky. Mě by zajímalo, jestli vaše předsednictví bude mít odvahu pustit se do tohoto tématu. Máte odvahu podnítit změnu paradigmatu v evropské zemědělské politice, anebo má všechno probíhat eh, tak jako dosud. Děkuji. Děkuji. Prosím další. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych podotkla, že jsme velice potěšení tím, co řekl pan ministr ohledně příštích šesti měsíců. Jedno téma je velice důležité i právě u nás v Nizozemsku. Je to směrnice o habitatech. Nevím, zda minister slyší to, co říkám, ale to, co nyní říkám, je velice důležité. Takže tedy ještě jednou děkuji mnohokrát, pane ministře. Ráda bych hovořila o, velice, o tématu, které je velice citlivé. V Nizozemsku jde o směrnici o nitrátech a o další poskytnutí výjimky. Nitráty v půdě jsou důležité, pokud eh, jde o to, že zemědělci nemohou již eh, kravsky a zvířecí mrvu tedy pře- eh, rozdělovat po polích, takže je tam jistá výjimka a zemědělci v Zuzemsku jsou ve velice nejisté situaci právě co se týče této výjimky a proto se ptám, chcete během vašeho předsednictví vyjednávání ve výboru pro nitrát jít tou cestou, že podpoříte nizozemskou výjimku i po roce 2017. Mohou se naši nizozemci spolehnout na vaši výjimku a ještě se ptám, mohl byste nám něco říci o současném stavu věcí. Tisíce zemědělců se momentálně nachází ve veliké nejistotě, pro nás je to naprosto zásadní a proto bych ráda věděla, co si o tom myslíte. Děkuji, pan Skelák. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, že nám prezentoval priority maltského předsednictví. Jsem rád, že na tom seznamu priority je i oběhové hospodářství. Já mám dva konkrétní dotazy. Také proto, že Malta patří mezi ty členské státy, které mají problémy s ukládáním odpadu, včetně odpadu mořského, respektive ukládání odpadu do moře. Zajímalo by mne, do jaké míry je Malta připravena podpořit náš návrh, jehož cílem je snížit eh, o 50 plítvání potravinami. Je to tedy cíl stanovený do roku 2050. Zda je to tedy v souladu s tím, co maltské předsednictví říkalo o udržitelných cílech. A dále se chci zeptat na to hlasování z dnešního dopoledne. Hlasovali jsme tam o stanovení určité hierarchii odpadů a o tom, že vlastně neexistují žádné alternativní možnosti. A rád bych se pana ministra zeptal, jaké je jeho stanovisko k této věci, zda je to také součástí programu maltského předsednictví a zda Malta podpoří naši práci zde v parlamentu, protože je to skutečně program velice ambiciózní. Děkuji, pan Florenc. Děkuji, srdečně vás zde vítám, pane předsedo rady. Já jsem s vámi osobně dnes zažil velice zajímavý, e, zažívám velice zajímavou zkušenost. Jste můj 45. předseda rady, jeho, kterého já se zažívám v tomto výboru. A dovedete si tedy představit, že jsem již slyšel různá úvodní slova, různé úvodní projevy. Já se vás nebudu ptám na to, co plánujete během příštích šest měsíců. Mne mnohem více zajímá, jak se snažíte, či jak můžete přispět zejména na komisi k tomu, aby konečně bylo implementováno to, co my zde na radě a v parlamentu, tedy na radě a my zde na parlamentu rozhodujeme. Že jsme rozhodli o tom, že chceme mít oběhovou ekonomiku, to je dobré rozhodnutí. Ale máme směrnici, která by to podpořila. Já jsem před 20 lety na tom pracovat. Pokud bychom tuto směrnici, kterou máme správně implementovali v Evropě, no tak bychom dnes měli polovinu práce, než máme. Proto se ptám, co hodláte učinit proto, aby jste členské státy, které neimplementují nebo neimplementují správně, k tomu patří má členská země a sousedé další. Nemusíme vždy poukazovat pouze na Rumunsko či Bulharsko. Můžeme zůstat u nás či v našem sousedství. Prosím, pane ministře, seberte odvahu a skutečně hlídejte komisi aby dělala konečně to, na čem se rada a parlament dohodli a o čem rozhodli. Já vím, vy nesedíte na komisi, ale přesto. Chtěl bych vás pozbudit v jedné věci. Viděl jsem už krásné země, které mnohé slíbily, ale nic nezrealizovaly. Ale pak jsem zde zažil také velmi malé země, které zrealizovaly mnohé, tedy skutečně to je dobrý předpoklad pro to, abyste šlapal na paty každý den Komise říkal, toto je třeba implementovat a toto také. Paní Běk tady přišla s jistou námitkou, ale já si myslím, že to se týče nařízení o hnojivech, tak je třeba si uvědomit, že pochází z roku 1991. A nyní je obžalováno Německo, to přece není v pořádku, když dnes budu jet po silnici příliš rychle, no tak již pozitří dostanu nějaké upozornění. Takže prosím, pane předsedo rady, velmi bych vás rád povzdudil v tom smyslu, abyste skutečně realizovali a implementovali vše, co bylo rozhodnuto. Děkuji. Pan Bran, děkuji. Já bych chtěl podpořit to, co říkal před chvílí pan Norbert Lind o významu LULUCF ta změna používání e, půdy a lesnictví. Nyní to přišlo z komise na, do parlamentu. Pan Linc je zpravodajem, já jsem s ní novým zpravodajem za socialisty a hovořilo se zde o tom, že ve Spojených státech asi po zvolení Trumpa nebude taková snaha o boj proti klimatickým změnám a to asi bude od nás vyžadovat, abychom se do toho pustili s o to větší vervou a proto je Lucif ještě tedy o to důležitější. Malta je hodně na jihu a má nejmenší eh, pokrytí stromy v Evropě. To je prostě, to není kritika, to je geografická skutečnost, ale chtěl bych, aby předsednictví nezapomínalo na lesnictví a úlohu lesů v boji proti klimatickým změnám. V tom návrhu LULUCIP od komise to je. My doufáme, že to zde v parlamentu ještě zkvalitníme ten návrh a netýká se to pouze lesnictví, Týká se to také eh, kácení lesů, eh, sekvestrace uhlíku a eh, stavebnictví za použití dřeva. Takže bych byl rád, abyste podpořil za vašeho předsednictví lepší využití dřeva a sázení stromů. Děkuji mnohokrát a paní Ayuso. Děkuji, paní předsedkyně. Já stručně pohovořím o té směrnici effort sharing. Komise zde eh, stanovila určité eh, redukce po roku 2020 a hovoří se tedy o letech 2016, 17 a 18. V těch letech jsou emise nižší kvůli hospodářské krizi, Nicméně eh, členské eh, státy eh, tedy stále si emitují tolik emisí, na které měli právo a zdá se, že po roce 2020 ty emise opět vzrostou. A na druhé straně zde máme ty kompenzace za využívání půdy a lesů. A to je zcela asymetrické, protože je jak si eh, třeba to započítat eh, vše. A to započítávání je jednak omezeno těmi 180 eh, miliony tun CO2 a také, protože se vlastně do toho může započítat pouze určitá část. Takže tam ten mechanismus flexibility je v podstatě pouze na papíře a nedá se to nějak si v praxi aplikovat. Byla bych ráda, kdybyste na toto mohl také zareagovat. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, a nyní, pane ministře, zazněla zde celá řada otázek na eh, širokou škálu různých témat. Takže vám dávám slovo. Já se pokusím na dotazy zareagovat. Někdy to asi bude trošičku vágní. Donald Trump a ten eh, exekutivní eh, příkaz, eh, který nedávno vydal. Samozřejmě toto asi povede k tomu, že Spojené státy odstoupí od pařížské dohody. Spojené státy byly důležitým hráčem, který značně přispíval k úspěchu pařížské dohody a k tomu, že vstoupila v platnost. Také chci připomenout oznámení USA Čína rok před pařížskou smlouvou, kdy v podstatě dva největší znečišťovatelé, kteří eh, zodpovídají za třetinu emisí, se zavázali emise snížit. Přestože je stále ještě obtížné anticipovat ty změny, ke kterým dojde ve vztahu USA pařížská dohoda, tak se musíme připravit na to, že se prostě budeme pohybovat v novém politickém kontextu. Ty geopolitické okolnosti se samozřejmě mohou zcela jasně, velice podstatně změnit. A Evropská unie na to musí odpovídajícím způsobem zareagovat. Eh, pan Škrlec se ptal na legislativní balíček týkající se nakládání s odpady. Myslím si, že projednávání tohoto návrhu, návrhu probíhá hladce. Předsednictví zvažuje ještě celou řadu dalších možností, tak aby ten eh, přístup byl ambiciozní, ale zároveň realistický. V současnosti o tom rada diskutuje, o tomto návrhu. A nyní je to samozřejmě v rukou členských států, pokud jde třeba o plýtvání potravinami a podobně. Až se bude plítvání eh, potravinami eh, řešit v Evropském parlamentu, tak samozřejmě také budeme muset přihlédnout eh, k tomu, co jak si k té problematice doplní parlament. Pan Pítr Líze zmínil některé techničtější aspekty týkající se celistvosti návrhu. Já jsem si zaznamenala veškeré vaše komentáře a mohu říct, že my jsme připraveni i nadále diskutovat o těch klíčových věcech co nejpodrobněji. Pokud jde o veterinární léčivé přípravky, budeme se snažit vypracovat konsolidovanou pozici rady a zajistit, aby nařízení bylo ambiciózní. Sběr údajů a redukční strategie týkající se antimakrobiální rezistence. My samozřejmě chápeme, že je důležité získat co nejúplnější přehled o používání antimakrobiotik a snažit se jejich používání snížit právě prostřednictvím tohoto nařízení. Evropský eh, parlament eh, předkládá celou řadu technických pozměňovacích návrhů a rada se bude snažit eh, získat eh, mandát o, pro projednávání tohoto bodu. Potom je zde tedy ten balíček týkající se odpadů, ten na té parlamentní úrovni je projednáván poměrně rychle, budeme tedy brzy znát finální pozici parlamentu a i v radě velice úzce diskutujeme s členskými státy, abychom eh, jaksi posílili, abychom to urychlili, především pokud jde o metodu výpočtu klíčové cíle a definice. Dále k tomu, co říkal pan Norbert Linz o důležitosti LULUCEV. Určitě já se také domnívám, že to je velice významný návrh a je třeba jak si přistupovat k němu nezávisle, odděleně od ostatních témat. Rada se bude zvláště zabývat eh, například určením tzv. forest reference levels, tedy těch referenčních úrovní v jednotlivých členských státech. A to bude základem pro další práci na tomto návrhu. Pokud jde o flexibilitu, Rada dosud nedospěla k závěrečné pozici, pokud jde o tu flexibilitu 280 milionů tun a to ta se to sníží, protože ono je třeba to vidět jaksi v celkovém kontextu té flexibility v rámci mechanismu e, sdílení úsilí, effort sharing. Toto je v podstatě poprvé, kdy máme tedy zde úmluvu, ale toto je vlastně jaksi poprvé, kdy se v Evropské unii hovoří o těch kreditech. Potom pan Brennan ten také projevil živý zájem právě o toto téma, LULUCIV. E, nitráty, dusičnany. To zmínila další paní poslankyně. Bylo to ve vztahu k Nizozemsku. Já samozřejmě chápu obavy e, vašich voličů ve vaší zemi. Rada je připravená sanalizovat eh, všechny zprávy, které budou předloženy. Ale samozřejmě návrhy, pozměňovací návrhy směrnice o nitrátech dosud předloženy nebyly a závisí na komisi. Zda zde bude jaksi tlačit na nějaké pozměňovací návrhy, musí se to v každém případě nejprve projednat na úrovni rady. Zmíněna byla i důležitost eh, toho, abychom se zaměřili na intenzivní chovy, což možná také přispívá negativně k klimatickým změnám. Na druhé straně eh, si zemědělství lze také považovat za určitý způsob využívání půdy, takže i zemědělství lze zvažovat v kontextu lulucifu. A na závěr eh, chci říci, že si uvědomuji, že v radě i v parlamentu zaznívá hodně slov, která pak nejsou realizována, ale to je celkový problém v demokracii. Vyplývá to určitým způsobem z, z těch demokratických struktur v Evropském parlamentu. Eh, Rada samozřejmě zase závisí na zprostředkovatelské úloze předsednictví, které se snaží vyjednávat kompromisy. V parlamentu jsou různá uskupení, různé priority a je tím pádem velice obtížné, aby ty demokratické procesy úspěšně proběhly. Je to ještě obtížnější než v domácích parlamentech, protože navíc zde ještě máme těch 28 členských států. A Pan Winston Churchill jednou řekl, že demokracie určitě není ideální formou vlády, ale je to ta nejlepší forma, kterou zatím lidé vymysleli. Takže je potřeba mít také dostatek trpělivosti a diplomacie, aby ty demokratické procesy mohly proběhnout. Na závěr bych vám chtěl mnohokrát poděkovat za vaše konstruktivní dotazy a velice se těším na spolupráci s vámi v nadcházejících měsících. Děkuji. Děkuji. A Přeji vám také hodně štěstí a můžete počítat, pane ministře, s naší podporou a spoluprací. Myslím si, že můžeme panu ministrovi zatleskat. Tímto uzavíráme naše dopolední jednání. Uvidíme se ve tři hodiny.